a oživování ekonomiky. Hlavní zodpovědný výbor má přijmout tuto zprávu 27. čtvrtý, aby před Černovou Evropskou radou mohlo plénum odhlasovat tuto zprávu. Takže 22. února výměna názorů, pozměvací návrhy 26. února poledne a konečné pozměvací návrhy 16. března, přijetí v Ekonu 20. 17. března, 17. dubna a poté plénum. Dále další bod na pořadu jednání je úprava pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v šelnicní dopravě. Předávám slovo paní Bauer. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Děkuji, paní předsedkyně. Mám takový problém, protože jste dostali poslední verzi svých jazykových znění teprve před hodinou. Takže myslím si, že není dobré, abychom za těchto okolností začali debatovat o všech pozměňovacích návrzích, kterých je asi stovka. Sto pozměňovacích návrhů, ale pokud chcete, abychom takto postupovali, tak vám s radostí řeknu, jaká je situace. Nemyslím si, že by mělo velký smysl v této chvíli zacházet do detailu, to znamená, nebudu hodnotit jednotlivé návrhy, ani nebudu říkat, které podporuje a které ne, ale hlavně řeknu, že je možno rozdělit tyto pozměňovací návrhy na tři skupiny. V té první nemůžeme najít žádný kompromis. Je to buď a nebo. V zásadě je zde celá řada pozměňovacích návrhů, které navrhují, aby se zamítnul celý návrh směrnice. Potom je zde další soubor pozměňovacích návrhů, kde se říká, že v případě self-employed drivers, že by tedy tito řidiči měli být vyloučeni. Takže tam také platí buď ano nebo ne, buď jste pro nebo proti. Nelze najít kompromis. Takže vracím se k tomu, co už jsem říkala na začátku. A musím říci, že tento návrh, který před chvílí, nebo tedy za chvíli předložím, mně připadá velmi přijatelný. To znamená ty země, kteří, které chtějí, aby nezávislí dopravci OSVČ spadali do pole působnosti této směrnice, tak prosím, ale Nevnucujme tento postup žádnému jinému členskému státu. Nevnucujme toto pravidlo všem evropským státům, protože nemáme žádný příklad toho, že by Evropský parlament tímto způsobem mohl upravovat eh, pracovní dobu, dobu těchto nezávislých řidičů. A podle mě by to byla chyba, kdybychom do tohoto bodu zaváděli takovouto úpravu nebo takováto opatření. Třetí skupina pozměňovacích návrhů je pravděpodobně výsledkem nějaké chyby nebo nedorozumění. Několik pozměňovacích návrhů navrhuje, abychom se vrátili ke směrnici 30 lomeno 85. 30 lomeno 85. Kolegům, kteří to navrhli ve svých pozměňovacích návrzích a kteří to navrhli proto, aby to bylo začleněno do několika částí textu, je to například obsaženo v návrhu 32, tak to bych řekla, že není možné, protože ta směrnice, o které se zmiňujete, už neplatí. Teď platí 50, 61. Takže uvádět tam odkaz na směrnici 30 lomeno 85, to je velká chyba. A proto tedy žádám kolegy, kteří předložili tyto pozměňovací návrhy, aby je stáhli, protože se jedná o chybné pozměňovací návrhy, které není možno takto přijmout. A dále zde máme další skupinu pozměňovacích návrhů, kde bychom se mohli pokusit dospět k nějaké dohodě, k nějakému kompromisu. A já se o to pokusím. Vždy, když to bude možné, pokusím se dospět k nějakému kompromisnímu návrhu. Pak je zde celá řada technických pozměňovacích návrhů, které obsahují pouze drobné redakční změny a samozřejmě jedná se o pozměňovací návrhy, které, a to vám slibuji, se pokusím zohlednit. Slibuji vám to, že ve všech případech, kdy to bude možné, se budu snažit dospět k nějakému kompromisu. A potom je zde další skupina zvláštní skupina pozměňovacích návrhů 104 až do konce. 104 až do konce. Zavádějí se tam nová opatření, která se týká monitorování, kontroly, sledování a tak dále. V celé řadě případů se v podstatě jedná o opatření, která už jsou obsažena v jiných legislativních dokumentech, například v jiných směrnicích. Někteří z kolegů, kteří předkládají tyto pozměňovací návrhy, přebírají tyto návrhy ze směrnice 561. A taky máme směrnici 1071 a z 1071 vyplývají další opatření, která navrhují tyto kolegové v těchto posledních pozměňovacích návrzích. Mě by tedy zajímal návrh Evropské komise, protože já v této chvíli mohu pouze představit svůj názor. A sice, pokud tyto pozměňovací návrhy o opatřeních je možno přijmout za určitých podmínek, tak ve vztahu k tomuto návrhu směrnice bych řekla, že zde zacházejí tyto opatření příliš daleko. Že v jiných případech možná bychom na to mohli přistoupit, ale zde eh, mně to přijde opravdu až trochu přehnané. Nesmíme ztrácet ze zřetele cíl této směrnice. A v souvislosti s tímto cílem, to monitorování, ty sankce, kteří kolegové navrhují, tam to vlastně nepůsobí nějaké teoretické problémy nebo politické problémy. To ne, mně se prostě zdá, že se jedná o přemrštěná opatření, přehnaná opatření, pokud jde o zavádění úprav do tohoto sektoru. Pokud většina poslanců má za to, že se jedná o dobrá opatření, že jsou úměrná, že nejsou nepřiměřená a pokud si také komise myslí, že tyto návrhy nerozbíjejí interní logiku a architekturu celého tohoto návrhu směrnice, tak eh, samozřejmě je třeba vzít eh, v úvahu tyto návrhy, až přistoupíme k závěrečnému hlasování o celém textu. A na závěr jednu otázku, která se týká postupu, procedurální otázku. Zohledem na to, že závěrečné hlasování by mělo proběhnout na druhém květnovém zasedání, na druhém květnovém plénu, byla bych ráda, a už jsem samozřejmě o to žádala také sekretariát, byla bych ráda, abychom v souvislosti s tím upravili svůj harmonogram a debaty, které se týkají tohoto návrhu. Říkám to proto, že budeme mít prakticky pouze týden, jeden jediný týden na to, abychom diskutovali o kompromisních pozměňovacích návrzích, a to 4. března. 4. března bychom o tom měli už diskutovat a o dva měsíce později by mělo proběhnout konečné hlasování. To znamená, že bychom 16. března měli provést eh, diskuzi o těchto pozměňovacích kompromisních návrzích a 25 dubna bychom o tom měli diskutovat na výboru, hlasovat na výboru a potom samozřejmě do toho druhého květnového plenárního zasedání budeme mít čas na překlady. A to je všechno, paní předsedkyně, na úvod. Děkuji. Děkuji. Pan Clark se hlásí o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že všichni víme, že samostatně vydělečně činní řidiči musí dodržovat obecné směrnice, pokud jde o dobu řízení. O čem hovoříme, co je to, co dělá řidič ve chvíli, kdy zrovna nedý, neřídí připravuje si plány na další den, další týden, vyplňuje formuláře a zajišťuje to, že jeho podnik funguje. Je to podobně, podobné jako naše práce. My cestujeme domů a tam nadále pracujeme. Jak může někdo dohlížet na to, kolik hodin děláme, kolik hodin pracujeme? Není možné dohlížet na počet pracovních hodin samostatně vydělečně činných řidičů tito řidiči musí dělat hodně práce okolo, proto aby měli práci. Je jasné, že musíme podporovat práci těchto řidičů, že nechceme, aby byli závislí na dávkách v nezaměstnanosti. Je jasné, že je třeba, abychom měli samostatně výdělečné činné řidiče, kteří pracují na sebe. Já jsem velice rád, eh, když slyším, že Spravodajka se mnou souhlasí a já si myslím, že bychom měli poukázat na to, že je třeba vyjmout samostatně vydělečné činné řidiče z této směrnice. Pan Sejkes. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Bauer. Na úvod bych řekl, že k těm vašim návrhům, abychom si vyhradili více času k diskuzi o kompromisních návrzích, tak eh, pokud to nepůsobí žádný problém administrativním službám eh, výboru, tak eh, my nemáme žádný problém s tím, aby se o tom hlasovalo 16. 3 tady na výboru a potom na 25. května na eh, plenárním zasedání, protože v podstatě se jedná o to, aby se shodli zpravodaj a spoluzpravodajové, stínoví zpravodajové. V každém případě mě to připadá v pořádku. Také souhlasím s tím, abychom dnes nezačali diskutovat o té stovce a něco pozměňovacích návrhů. Paní Bauer mě to připomíná to, co se dělo za studené války. Když se američané scházeli z Rusy, tak rozříkal argument číslo jedna. A ten američan odpověděl odpověď číslo dvě, protože všichni už věděli, co znamená které číslo odpovědi, které číslo otázky, protože se scházeli tak často a tak často o tom diskutovali, že už nebylo třeba nic říkat. Já bych tomu chtěl dodat něco nového. V posledních debatách i komise, i ti, kteří si myslí, že OSVČ by měly být obsaženi i nadále v této směrnici, tak eh, se vždy upozorňovalo na to, že se to velmi těžko kontroluje. A že se tam eh, k tomu připočítávají pracovní hodiny, které jsou, jak říkal pan Clark, zcela mimo působnost směrnice. To znamená eh, práce, která nepůsobí žádné nehody na silnicích a tak dále. Takže eh, pozměňovací návrhy socialistů usilují o to, aby se zcela jasně řeklo, že v souvislosti s OSVČ hovoříme pouze o času řízení a o fyzické práci při nakládce a vykládce vozidel. Takže všechno to, co znamená uh, fyzickou práci a tím pádem to sebou nese riziko pro jeho zdraví, pro jeho bezpečnost a pro bezpečnost na silnicích. Eh, už se několikrát říkalo, že eh, OSVČ, když budou tedy zařazeni do této směrnice, že budou postiženi velkou byrokracií, já si to nemyslím. My se to snažíme zjednodušit tak, aby se mohlo v eh, kontrolovat pouze to, co je možno zkontrolovat na základě tachografu. Takže si myslím, že by tam mohl být nějaký paušál, který by mohl být třeba měsíční nebo týdenní, aby se to dalo všechno kontrolovat a aby zde byly rovné podmínky i pro zaměstnance, i pro OSVČ. Samozřejmě je těžké kontrolovat pracovní dobu OSVČ, ale stejně obtížné je kontrolovat eh, pracovní dobu tzv. Eh, falešných OSVČ. To by znamenalo také velkou debatu. Takže jde o to, zda bychom měli tedy bojovat proti rizikům na silnicích. A to samozřejmě si odpovíme, že ano. A pokud chceme bojovat eh, proti existenci takových pracovních podmínek, kdy dochází k nekalé soutěži mezi našimi členskými státy, tak musíme stanovit jasná pravidla, aby se zde neskreslovala hospodářská soutěž mezi podniky a mezi členskými státy. K té druhé skupině pozměňovacích návrhů vám chci říci, že je pravda, že jedno možné řešení by bylo ponechat každému členskému státu, aby si tuto věc vyřešil sám, aby každý členský stát rozhodl, zda na území tohoto členského státu, budou osobeče zahrnuti do působnosti této směrnice nebo ne. Ale byl bych rád, paní Bauer, kdybyste se zamyslela nad jednou důležitou otázkou a to by vyřešilo část problému. Je pravda, že OSVČ nerealizují tuto práci pouze v jednom členském státě, překračují hranice. Takže musím říci, že se nejedná o národní problematiku. Je to evropská evropská problematika. Když unavený španělský řidič jede po Francii, tak si myslíme, že je rozumné vyžadovat, aby pravidla, která budou platit pro tohoto řidiče ve Francii, budou stejná jako pro francouzské řidiče. To znamená ne, aby každá země měla svá pravidla, ale u tak důležitých věcí, jako je zdraví a bezpečnost na silnicích, jak pro řidiče, tak pro ostatní, aby se nerozlišovalo mezi národnostmi a národy. Jinak by zde vznikaly ještě větší problémy při kontrole protože naši policisté by museli vědět, jaká je legislativa v 27 členských státech, aby věděli, zda ten řidič, kterého zastaví, je Čech, Slovák, Fin, Rumun a tak dále. A to samozřejmě není možné. A ať se na to díváme, jak chceme, tak vždycky narazíme na stejný problém. Zda budou mít tedy všichni stejná pravidla, anebo zda máme za to, že pro řízení na silnicích mohou platit v různých členských státech různá pravidla. Takže, paní Bauer, musíme udělat několik věcí. Za prvé, diskutovat o tom, o čem se diskutovat dá. Jakmile vyřešíme tu zásadní otázku, to znamená ty pozměňovací návrhy, které se týkají stažení této směrnice ze strany komise, anebo začlenění samostatně vydělečně činných řidičů. Paní předsedkyně, my jsme připraveni vzít na sebe veškeré rozumné závisky, které budou nutné k tomu, když přijdeme o tuto svou zásadní pozici, ale přijde mně důležité, abychom lépe definovali, kdo jsou ti samostatně výdělečně činní řidiči, aby se toho nezneužívalo, protože pořád nám připadá lepší, aby kontrola byla efektivní, tak musí být jasně řečeno, kdo je a kdo není OSVČ a aby mohl probíhat monitoring této směrnice, který nám umožní poučit se z našich úspěchů a neúspěchů. A na závěr, paní předsedkyně, bych řekl, že zachováme své původní stanovisko a jakmile bude vyřešeno, a pokud se nám nepodaří získat to, co nám připadá rozumné z věcného a právního hlediska, tak bychom mohli začít diskutovat o kompromisním návrhu, které, jak v případě A, tak v případě B, zajistí směrnici pro Evropu, která bude lepší než současná situace. Děkuji. Děkuji. Čeka, sorry. Joo, arvoisa puheenjohtaja, tämän direktiivin ideahan on... Vážená paní předsedkyně, myšlenka Hlavní myšlenka je ve zlepšení eh, bezpečnosti silniční dopravy a když myslíme na bezpečnost, eh, pak nejdůležitějšími aspekty eh, jsou doby jízdy a doby odpočinku, které platí pro všechny. Toto je nutné kontrolovat. Problém tedy je v tom, že členské státy musí provádět tuto kontrolu. Je téměř skandální, že nemáme přeshraniční národní eh, databázi eh, nebo tedy takovouto kontrolu, která by byla nezbytná. Eh, jak již bylo řečeno, je nutné, aby řidič, který projíždí mnoha státy v jeden den, mohl být takto kontrolován. Samozřejmě, že doba řízení je onou největší částí denní doby, ale hovořilo se také o nakládce a vykládce. I toto je problematické, i toto má eh, svůj eh, dopad na eh, řidiče. A proto by bylo důležité vědět, na co komise myslela v této kontrole vykládky a nakládky je možné kontrolovat dobu řízení jako takovou, to ano. Bylo však již zde řečeno, že detaily je nutné tedy sledovat eh, velmi přesně. Situace je taková, že eh, směrnice by měla eh, vyřešit určité problémy a proto si musíme položit otázku, jak tato směrnice bude řešit problémy, které vznikly na základě návrhu. Jedním problémem, o kterém se hodně hovořilo, jsou oni nepraví o SVČ. Eh, není to ale problém všude. U nás ve Finsku to problematické není. Vím však, že eh, ve střední Evropě jsou takovéto problémy se systémem a proto by tato směrnice měla být eh, upřesněna tak, aby se týkala jenom skutečných řidičů v silniční dopravě. My jsme tedy navrhli aby dopravce nebyl závislý na dalších partnerech a musí být také vlastníkem nákladního automobilu. Toto jsou kritéria, která jsou prokazatelná a která mohou tedy vést k definici samostatně výdělečně činných řidičů. Jsem přesvědčena o tom, že takovouto směrnici můžeme propracovat tak, aby byly vyřešeny všechny problémy. Děkuji paní, Harkin. Děkuji paní předsedající. Děkuji zpravodajce za její práci. Myslím si, že ji čeká ještě další tvrdá práce, ale pokud bude možné nalézt kompromis, bude určitě stát za to. Pokud jde o to, co říkal pan Cerkas, myslím si, že není nutné, abychom znovu opakovali všechny argumenty, protože tyto diskuze už proběhly v minulosti. Pokud jde o návrhy, pozměňovací návrhy týkající se boje proti nepravým samostatně vydělečně činným řidičům, já souhlasím s tím, že je třeba nalézt způsob, jak zpřísnit kritéria. Je to skutečný problém v některých členských státech, ale v jiných to problém není. Já bych souhlasila se sankcemi, s monitorováním, cokoliv bude nutné pro to, abychom dosáhli kompromisu v tomto ohledu. Jedna věc, která nebyla zmíněna a je zde k tomu několik pozměvacích návrhů a to je zahrnutí e, vozidel pod 3,5 tuny. Většina členských států by určitě byla proti. proti. Spravodajka říká, pokud by to opodstatnil, odpodstatnilo hodnocení dopadu, potom bychom o tom mohli uvažovat. Pan Serkas hovoří také o tom, co může měřit takograf. Tachograf. A to je skutečně oblast, o které můžeme dále hovořit, eh, abychom zjistili, jakého kompromisu můžeme dosáhnout. A pokud jde o eh, roli členských států, myslím si, že eh, členské státy zde nemůžou dohlížet na dodržování těchto pravidel, protože řidiči často jezdí napříč hranicemi. Já si myslím, že v této diskuzi je nutné mít na paměti to, že máme ve všech členských státech stejná pravidla pro dobu odpočinku a dobu řízení. Poslední věc. Je zde řada pozměňovacích návrhů, například pozměňovací návrh 89 a další. V těchto návrzích se hovoří o novém bodu v rámci článku 4 a to, že doba, na kterou se odkazuje v článku 3.8, by měla být eh, přepočítána na jeden týden. Já si myslím, že by to měly být tři hodiny týdně. Pokud se rozhodneme určitém času, mělo by to být eh, zkrátka tak, ať už je to eh, půl hodina navíc, eh, deset hodin navíc, tři hodiny navíc. Mělo by to být takovýmto způsobem eh, popsáno. Já si myslím, že tento pozměňovací návrh je velice zvláštní. Buď nám zde o únavu, a v tom případě můžeme stanovit určitý čas, protože eh, lidi můžou strávit řízením 10 hodin nebo jednu hodinu. Já se domnívám, že bychom měli jenom v takovém případě stanovit určitý, určitou dobu, určitý čas. Děkuji, paní Deli. Ah. Eh, merci, madame la présidente. Je vous prie euh, d'excuser. Děkuji, paní předsedkyně. Prosím, omluvte mou kolegyni a přítelkyni Emily Turinen, která se zabývá touto záležitostí a představím vám stanovisko frakce Zelených anglicky. Rozhodli jsme se, že a podpoříme a dohodu mezi parlamentem a radou, jejíž cílem je zlepšit podmínky pro řidiče. V roce 2002 bylo dohodnuto, že samostatně výdělečně činní řidiči budou zahrnuti do směrnice do 23. Břez, eh, března 2009. A podle právní služby tak jsou samostatně výdělečně činní řidiči zahrnuti v současné době. Pouze dvě země něco takového ale skutečně v praxi prosazují. My nechceme podpořit zahrnutí samostatně vydělečně činných řidičů, protože v současné době se hovoří především o jejich vynětí ze směrnice. S ohledem na historii vyjednávání je třeba mít na paměti hlasování rozpravu z roku 2009 v plénu. Komise nerespektuje parlament a jeho rozhodnutí. To je velice závažná situace z hlediska demokracie. My nechceme, aby parlamentu byly neustále předkládány ty stejné návrhy ve chvíli, kdy nějaký návrh zamítne. Je zde skutečně hodně v sázce, především pokud jde o práci řidičů v Evropské unii. Pracují v náročném sektoru, musí čelit velkým problémům které souvisí také se sociálním dumpingem, s bezpečností na silnicích a s pracovní dobou. Řidiči jsou lidé, které bychom měli mít v této směrnici na paměti. případě samostatně vydělečně činných řidičů je třeba mít na paměti bezpečnost na silnicích. Předložili jsme pozměňovací návrhy. Možná nezískáme většinu, která podpoří naš, náš postoj, ale myslím si, že bychom stejně tak většinu získat mohli. Zdá se, že jsou zde některé strany, které se našemu názoru přibližují. Pokud nenalezneme většinu, poté musíme hledat kompromisy. Tak, abychom eh, mohli eh, dostat tuto směrnici k hlasování. Pan Kastr, prosím. Děkuji, Frau Vorsitzende. Ich möchte auch Vážená paní předsedkyně, já bych chtěl eh, navázat na své předřečníky a chtěl bych eh, také říci, že bychom potřebovali více času, abychom mohli posunout eh, stav jednání. Nechápu argument, jak má policie vědět, jaké předpisy platí v kterém státě. To je problém, který známe ve všech státech, že tedy policie nezná eh, zákonné eh, předpisy druhého státu. Eh, museli bychom se však stát jediným evropským státem, ale to nechceme, takže situace je obtížná. Trošku větší porozumění by však bylo nezbytné ohledně nepravých OSVČ Máme eh, určité skupiny takovýchto řidičů, ale také takové řidiče, kteří k tomu eh, jsou eh, také nuceni na základě administrativních rozhodnutí. To jsem také vyjádřil v pozměňovacím návrhu 28 a také v kompromisním návrhu. Je zde řečeno, že pokud by eh, eh, nepraví, eh, nepravé osoby samostatně výdělečně činné měly být vyloučeny. Pokud však se jedná o skutečného podnikatele v této oblasti, tak by měl zůstat v oblasti platnosti. Děkuji. Uh, Mrs. Regner, please. Děkuji. Paní Regner. Heute in der Nacht. Äh, Dnes v noci na e, vídeňské dálnici došlo k nehodě autobusu a dvou nákladních automobilů. E, bylo zde šest e, mrtvých a 27 zraněných. Stalo se to v noci a policie konstatovala, že se jednalo o nehodu, kdy která byla způsobena eh, sekundovým zpátkem jednoho řidiče. Eh, máme tedy eh, nad mnoho zraněných a šest eh, mrtvých eh, právě v souvislosti s těmi argumenty, o kterých zde hovoříme a hovořili jsme o nich eh, již velmi obšírně. Je to tedy takový smutný příklad toho, jak silný dopad má tato úprava a měla by se také týkat osob samostatně výdělečně činných. Všichni řidiči i ostatní účastníci rámci silniční dopravy by měly zůstat ve středu pozornosti. Tato směrnice z roku 2002 je eh, platná teprve jeden rok. To znamená, že ještě nemáme dostatek poznatků a dat o tom, jak se dopravní eh, činnost projevila a ovlivnila. Proto je nezbytné nejdříve nechat provést studii o dopadech této směrnice a teprve poté eh, tedy stanovovat následná opatření. Eh, již nyní zahrňovat OSVČ je, myslíme, nepatřičné a z časového hlediska to není nutné. Uh, Děkuji. Než se vrátím zpět k paní Bauerové, dala bych slovo nejdříve komisi aby se k tomu vyjádřila. Děkuji, paní předsedající. Je třeba, aby bylo jasno. Bezpečnost na silnicích a bezpečnost při práci, to je eh, primární záležitost pro komisi ve všech návrzích, které předkládá. O tom zde ale nehovoříme. Zde hovoříme především o tom, abychom se vyhnuli nebezpečí toho, že zaměstnanci jsou zneužíváni svými zaměstnavateli. Já už jsem vyjádřil postoj komise k této otázce několikrát a jak řekl pan Cerkas, my jsme si vyměnili argumenty, udělali jsme tak už mnohokrát a asi nemá smysl se k těmto argumentům znovu a znovu vracet. Já jsem se podívala na pozměňovací návrhy a budu reagovat na některé otázky, které zde padly směrem ke komisi. Jak jsem řekl na předchozí schůzi, komise podporuje pozměňovací návrhy paní Bauerové. My se domníváme, že návrhy, které předložila, budou velice užitečné pro to, aby se text vyjasnil, protože v textu je možná stále ještě v některých pasážích různá interpretace. Takže návrhy paní Bauerové komise podporuje. Na druhé straně nemůžeme podpořit další pozměňovací návrhy, které podle našeho názoru představují velkou administrativní zátěž a přehnané administrativní náklady pro podniky a pro členské státy. Zároveň tyto návrhy neposkytují dostatečné nástroje pro kontrolu prosazování této legislativy, především pokud jde o samostatně výdělečně činné mobilní pracovníky. My jsme tedy proti těmto pozměňovacím návrhům, ačkoliv si uvědomujeme, že pan Hughes a pan Hadravi, který byl zpravodajem pro stanovisko ve výboru TRAN, snažili se nalézt kompromis týkající se samostatně výdělečně činných řidičů. Hovořilo se zde o několika hodinách práce navíc. Tato práce by se započítávala jako celková práce. Další důležitou otázkou je prosazování této směrnice. Jak jsem v minulosti řekl, jediný způsob, jak můžeme prosazovat a pracovní dobu navíc, kromě doby řízení, je prostřednictvím tachografu. Samostatně vydělečně činní řidiči nebo zaměstnaní řidiči mají zájem zapnout tachograf ve chvíli, kdy nakládají nebo vykládají, ale samostatně výdělečně činní řidiči eh, toto nedělají, proto není v jejich zájmu. Bez dostatečné kontroly na evropské úrovni nebudeme schopni v členských státech dohlížet na provádění práce, pokud se jedná o jinou práci než samotné řízení. Jsou zde různé pozměňovací návrhy které se snaží zavádět kontrolu navíc. Tyto návrhy komise nemůže podpořit. Dále je zde mnoho pozměvacích návrhů, které komise podporuje. Jsou to pozměvací návrhy přicházející od různých politických skupin 20 až 23, 28, 29, 31, 33 až 36, 38, 40 až 48, 55, 56, 71, 97 a tak dále. To jsou pozměňovací návrhy, které posilují e, jasnost jednotlivých ustanovení a které je vysvětlují. Je zde pozměňovací návrh týkající se hranice 3,5 tun. To je zajímavý pozměňovací návrh, ale jak už jsem řekl, myslím si, že bychom to měli řešit plošně. V legislativě EU, která se týká silniční dopravy, tato legislativa zahrnuje mnoho nařízení a směrnic a e, všechno se to týká vozidel nad 3,5 tuny. Pokud máte e, lehčí vozidlo, nespadáte do působnosti legislativy, pokud máte e, těžší vozidlo než 3,5 tuny, potom do legislativy spadáte. Je třeba postupovat konzistentně. My se touto myšlenkou zabýváme. V současné době probíhá studie. A můžeme požádat o různá hodnocení dopadu. Pokud zjistíme, že zde existuje argument pro to, abychom rozšířili současnou legislativu týkající se silniční dopravy na vozy nad 3,5 tony, potom tak učiníme. ještě několik slov k pozměňovacím návrhům 35 a 36, které předložila paní Jakoncaj. Tyto pozměňovací návrhy jsou zajímavé, my se jimi budeme dále zabývat. Pozměňovací návrh 35 navrhuje, že by samostatně vydělečně činné činní pracovníci byli zodpovědní za to, že pracují více hodin, než by měli v případě, že dojde k nějaké nehodě. Myslím si, že to je zajímavý nápad. A pozměňovací návrh 36 se týká něčeho, o čem už jsem hovořil. Jedná se o možnost automaticky zaznamenávat práci, která není řízením, ať už se jedná o nakládání nebo vykládání. V současné době existuje právní závazek zaznamenávat tyto aktivity jako jinou práci, další práci ale jde o to, aby samostatně vydělečně činní řidiči zmáčkli ten knoflík. Je třeba zajistit, aby členské státy prosazovaly legislativu, která v současné době platí. Automatické zaznamenávání aktivit eh, vykládání a nakládání aby samozřejmě tento problém vyřešilo, ale je třeba si uvědomit, že vykládka a nakládka je skutečně něco, co závisí na eh, jednotlivých eh, firmách a nemusí to být nutně řidič nebo samostatně vydělečný činný řidič, který nakládá nebo vykládá. Takže zde čelíme skutečně komplikovanému problému, pokud jde o prosazování legislativy. A je to věc, a kterou jenom těžko může legislativa nějakým způsobem upravit. Děkuji, než předám slovo paní Bauerové, aby schnula diskuzi, chtěla bych říci, že sekretariát se podíval na časy a je možné, že 16. března bychom mohli diskutovat o kompromisních pozměvacích návrzích a 28. čtvrtý bychom potom hlasovali, pokud všichni souhlasíte. Můžou zde být určité problémy, ale pokud tady budou, eh, dáme vám vědět. Takže paní Bauerová, prosím. Köszönöm szépen, eh, és természetesen köszönöm minden. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří se snažili vylepšit moji zprávu, nebo kteří se snažil nějak změnit její směr nebo kteří se s tím jednoduše zabývali. Já si skutečně vážím jejich práce. Mnoho kolegů jasně vyjádřilo své stanovisko. Já bych chtěla říct něco k tomu, co zde zaznělo. Pan Cerkas řekl, že bychom nejdříve měli řešit zásadní otázky a potom se dohodnout na zbytku. Já bych byla velmi ráda, pokud bychom to mohli udělat, ale já si myslím, že je jasné, že nemůžeme předjímat výsledek hlasování. Já bych byla ráda, kdyby to dopadlo tak, jak pan Serkas říkal. Nicméně všichni bohužel víme, že to tak být nemusí. Pokud jde o vozy pod 3,5 tuny, To je otázka, která zazněla zde v tomto výboru i ve výboru pro dopravu. Tuto otázku bychom měli řešit. Vzhledem k tomu, že struktura dopravy se výrazným způsobem v posledních letech změnila. To je důvod, proč ve svém pozměňovacím návrhu jsem rovněž zavedla některé změny, protože jsem se chtěla vyhnout nedorozumění. Nechci říci, že by všechny vozy měly být vybaveny tachografem. Víme, že vozy nad 3,5 tuny jsou vozy, na které se tato legislativa soustředí. Ale vzhledem k tomu, že struktura dopravy se změnila, výbor pro dopravu i náš výbor se snažil podívat se na to, zda by bylo možné dosáhnout zlepšení bezpečnosti ve chvíli, kdybychom snížili tuto hranici 3,5 tun. Bylo zde mnoho návrhů, které se proti tomu postavily ze strany různých zájmových skupin, ale možná by bylo dobré se nad tímto tématem zamyslet na úrovni výboru. Bylo by dobré podívat se na to, kdo způsobuje nehody a jaké jsou příčiny těchto nehod. Já bych tento návrh podpořila. Protože ne vždycky máme ta nejlepší řešení a skutečně to, co se stalo na okruhu kolem Vídně, to je skutečně velká tragédie. Neměli bychom nějakým způsobem předjímat eh, výsledky. Je třeba podívat se na důvody pro nehody. Eh, nehody mají různé příčiny, ale nehoda může být zapříčina například tím, že člověk se nesoustředí, protože se zrovna pohádal s kolegou, nebo eh, protože se rozvádí, nebo protože řídí v, ve špatnou denní dobu. Lidé, kteří eh, řídí eh, v těžkých podmínkách, kdy například sněží, vědí, jak rychle se člověk unaví. My neznáme, jaké jsou eh, konkrétní důvody únavy a nevíme, jaké procento lidí, kteří způsobí nehody, jsou samostatně vydělečně činní řidiči. Takže potřebujeme další analýzu těchto údajů. Chtěla bych doplnit pouze jednu věc. Existují lidé, kteří říkají, že je možné kontrolovat úplně všechno, pak by to bylo v pořádku, ale to je, myslím, přehnané tvrzení, protože by to nebylo přiměřené. A nechci také říci, že by zde nebyla sektorální specifika. I toto je důležité. My se s tím musíme každopádně zabývat. A to proto také, že sociální dumping, který je špatný pro hospodářskou soutěž a narušuje eh, poměry na trhu, také vede k velkým problémům, pokud dojde k rozšíření tohoto eh, jevu. Ale toto není specifické pro tento eh, sektor. My se zde setkáváme s tímto jevem. A toto se také projevilo v naší debatě. Děkuji, to jsem eh, tedy chtěla říci k této debatě a bylo by jistě zajímavé, kdyby komise se vyjádřila k těm posledním poznámkám a také k návrhu 104 a dalším. Slyšeli jsme také, že komise pokládá některé návrhy za nepřiměřené. Děkuji paní Bauerové, takže 16.3. kompromisní návrhy 28. dubna hlasování ve výboru, poté eh, v, při druhém plenárním zasedání v květnu se bude hlasovat o zprávě. Richard Hewitt ještě nedorazil, myslím, že má spožděné letadlo. Takže nyní můžeme přejít na zprávu pana Koferatyho, dlouhodobá udržitelnost veřejných financí pro hospodářské oživení. Předávám slovo. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Jak všichni kolegové vědí, pro každé hospodářství v jakékoliv chvíli je důležité, aby bylo jasno, jaká opatření na podporu ekonomiky potřebujeme z krátkodobého i z dlouhodobého hlediska. Jakmile je ale nutno tento cíl zrealizovat v době hluboké krize, jako prožíváme dnes, je všechno ještě složitější a z tohoto důvodu je důležité věnovat pozornost určitým věcem. Velmi rychle bych eh, rád zdrnul, zhrnul to, co musíme později předložit hospodářskému výboru. Za prvé, <clears throat> čas na stabilizaci financí nesmíme klasifikovat jako neurčitý a nerelevantní, pokud jde o jeho konkrétní dopady. Hypotéza, která by mohla být teoreticky přednesena, která by se týkala veřejných investic do výzkumu, do inovace a do vzdělávání. Určitě by to mělo nějaký dopad na stabilizaci ale mělo by to zároveň katastrofální dopad na kvalitu a kvantitu nutného ekonomického oživení. Je nutno posoudit také sociální opady a dopady na zaměstnanost, aby se tyto dvě věci staly nejen jedním z cílů, které strategie 2020 musí vyřešit, ale také, aby se to stalo samotnou strategií této stabilizace. Dodávám, že je třeba jednat eh, a působit na redistribuční mechanismy, na mechanismy přerozdělování, ať už eh, se jedná o daňové mechanismy nebo na odměňování pracujících, aby to nemělo negativní dopad eh, na kupní sílu rodin, protože i to by mohlo mít dopady na zdržování tohoto ekonomického oživení, a nebo by to mohlo mít rovnou negativní dopad na jednu ze složek hospodářského růstu. Samozřejmě třeba pojednat eh, strukturální dlouhodobou nezaměstnanost, která postihne především mladé a ženy. Dostažení našeho cíle, tedy stabilizace, musí být provázena tím, že budeme věnovat velkou pozornost těmto prvkům hospodářské a sociální politiky. A potom, neměli bychom to ani připomínat, ale dovolte, abych to znovu ještě připomněl. Je jasné, že stabilita finančního systému prochází přes eh, úroveň zaměstnanosti a souvisí také s imigračními politikami, které musí být eh, uskutečněny právě proto, aby bylo možno zajistit růst ekonomiky v celé Evropě i v jednotlivých členských státech. Chci říci, že bez rovnováhy mezi cílenými politikami, jejichž cílem je zvýšit zaměstnanost a prostřednictvím státního občanství umožnit cizincům vstup na naše území za účelem práce, je velmi těžko bez tohoto obnovit proces růstu a je velmi těžké najít takovou úroveň bohatství, která by mohla na jedné straně zajistit adekvátní sociální podmínky a na druhé straně také zaručit sociální ochranu, která bude jistá, která je základní složkou soudržnosti prostřednictvím využívání finančních zdrojů, které členské státy dávají k dispozici na tyto politiky. Určitě to bude v srdci strategie 2020 a myslím si, že proto je nutné mít pakt pro hospodářskou, zaměstnanostní a sociální politiku. Evropa byla schopna definovat eh, flexikuritu a sociální dialog, ale je třeba začlenit do toho i některé novinky. Bude to systém, který bude odměňovat toho, kdo se chová adekvátně a efektivně a naopak postihuje ty, kteří neakceptují a nerespektují hlavní směry. Proto budeme potřebovat eh, silnou koordinaci nejen odpovídající normy a předpisy, a bude také nutné využít eh, i konkrétní materiální efekty, které může trvale udržitelná ekonomika a zelená ekonomika přinést eh, navíc eh, k tradičnímu hospodářství, které se provozovalo v této části světa už po desetiletí. Potom je třeba zaručit, že využití zdrojů, které stabilita bude muset dát k dispozici, bude mít v sobě silné prvky rovnosti a spravedlnosti. Proto bude velmi důležité vydat zelenou knihu o systému důchodového zabezpečení jednotlivých zemí. Myslím si, že nejrychlejší a nejúčinnější cesta je ta, že bychom zachovali veřejné systémy, které se vyznačují spravedlnosti a rovnosti a k tomu se přidá jako druhý pilíř pilíř soukromí takovým způsobem, aby to, co není zaručeno ze strany členských států, bylo zaručeno na základě smluvních úspor, to znamená na základě těch příspěvků, které jednotlivci mohou postupně ukládat, aby vyřešili tuto otázku pro svou budoucnost. Takže zde bude suma toho, co zde přichází z veřejných zdrojů a co zde sami jednotlivci vkládají. A důležité je, aby ta suma, aby ten součet vedl k zachování takových podmínek, které byly základem vytvoření systému sociálního zabezpečení a důchodového zabezpečení v minulých letech v evropských zemích. Na závěr si myslím, že bychom měli věnovat velkou pozornost tomu, co pozitivního může vyplynout z reformy a reorganizace veřejné zprávy. Podmínky v jednotlivých členských státech jsou odlišné, a to z historického hlediska i kvůli ostatním záležitostem, ale je zjevné, že jiná, nová organizace činnosti jak národních, tak i územních správních celků, může také znamenat svůj přínos a povede to nejen ke zvyšování produktivity práce a kvality práce, ale umožní také úspory, a to podstatné úspory, které ve spolupráci, nebo tedy pokud se přidají k dalším pozitivním dopadům, mohou přispět k tomu, že hospodářství rychle a efektivně dosáhne úrovně stability, která je nutná. Já si myslím, že toto v zásadě jsou hlavní připomínky, které bychom měli poslat eh, hospodářskému výboru, který je zodpovědný za toto stanovisko. Jsou to ostatně připomínky, které vyplývají z diskuzí, které jsme vedli zde mezi sebou. A je to vlastně výsledek stejné práce, kterou začíná vytvářet specifický výbor pro řešení hospodářské krize, alespoň pokud jde o prioritní aspekty. To je tedy z mé strany zhrnutí. Lhůta na předložení pozměňovacích návrhů je, jak jste říkala, paní předsedkyně, vy. Je to velmi zkráceno, ale to nám samozřejmě nebrání v tom, abychom na základě dnešní diskuse mohli odvést práci, která bude užitečná především pro hospodářský výbor, který je tedy adresátem příjemcem naší, našeho stanoviska. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní Jazověska. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja chciałam się odnieść Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Chtěla bych říci několik věcí, pokud jde o stanovisko pana Koferatyho. Hovoří zde o nárůstu nezaměstnanosti, hovoří o tom v prvním odstavci. Já se domnívám, že Nárůst nezaměstnanosti má negativní vliv na veřejné finance, že je to velký problém pro tyto finance. Já si myslím, že je třeba to více zdůraznit. V druhém odstavci bychom neměli hovořit jenom o oživování průmyslu, ale měl bychom hovořit také o investicích do hospodářského růstu. Měli bychom investovat do zaměstnanosti, do vytváření pracovních míst, do vzdělávání a školení. To může samozřejmě být určitou pobídkou pro hospodářský růst. V odstavci 5 hovoří pan Koferaty o nevhodné imigrační politice. Podle expertů imigrace nemůže vykompenzovat demografické změny v důsledku stárnutí populace. Já si myslím, že bychom měli lépe využívat existujících lidských zdrojů, které v Evropě máme. Měli bychom investovat více do programů pro rozvíjení nových dovedností pro osoby starší 50 let a také bychom měli investovat do mladých lidí. Pokud jde o odstavec 7 pan Koferaty hovoří o přerozdělování zdrojů a o posilování současné úrovně podpory, zvyšování současné úrovně podpory a sociálního zabezpečení. Já si myslím, že potřebujeme nová řešení týkající se eh, důchodových reform Hovoří se zde o dvou pilířích, veřejném a integračním. Já si myslím, že bychom měli mít tři pilíře. Veřejný, veřejný soukromý a pracovní či zaměstnanecký. A v odstavci 9 navrhovatel odkazuje na snižování nákladů na práci, na snižování daňového zatížení práce. Já si myslím, že bychom se měli snažit dosáhnout vyrovnané fiskální politiky a měli bychom se eh, snažit snižovat zatížení práce, jak jen to bude možné. Nízké náklady na práci jsou způsobem, jak vytvářet nová pracovní místa a podporovat konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Podle mého názoru navrhovatel neodkazuje na odpovědnost členských států a na to, že musí dodržet své závazky, pokud jde o důchodové systémy. Zároveň členské státy by měly předkládat výroční zprávy. Mělo by se zde také více odkazovat na zdravotnické systémy, protože zdravotnické systémy jsou také velkou zátěží pro rozpočty členských států. Pokud chceme, aby lidé pracovali eh, i po 60 roku věku nebo po 65. roku větu, věku, potom musíme zaručit, že budou mít e, sílu, aby dále pracovali. Nedávná studie provedená v Británii ukazuje, že Britové e, stále více trpí nemocemi po věku 40 let. Náklady na psychologické či psychiatrické léčení eh, překračují náklady na léčení rakoviny. Já si myslím, že to je něco, nad čím se skutečně musíme zamyslet. Náklady na vzdělávání rostou. Ale v Evropě investujeme do špatného druhu vzdělávání. Neinvestujeme do kreativity do tvořivosti a inovace. Jednoduše vzděláváme novou generaci lidí, kteří dělají věci stejným způsobem, jak tomu bylo dříve. Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí od slovo, lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 26. února v poledne. 16. března a diskuze o pozměňovacích návrzích 17. třetí eh, se bude hovořit eh, ve výboru, 27. čtvrtí budeme hlasovat ve výboru a poté v květnu ve Štrasburku eh, se bude hlasovat v plénu. A nyní můžeme hovořit o zprávě pana Cerkase. Já bych také ještě chtěla říci, že možná budeme dříve hlasovat kolem páté hodiny, takže prosím vás, dejte vědět svým poslancům, že je možné, že se bude hlasovat kolem páté hodiny. Může to být dříve nebo trochu později, ale jenom bych na to chtěla upozornit. Takže nyní se dostáváme ke zprávě pana Cerkase, sjednocený postup vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a společný soubor práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě. Pan Cerkas. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Dnes zahajujeme rozpravu o velmi důležité a velmi relevantní otázce, která samozřejmě bude vyžadovat eh, mnohem přesnější a větší pozornost než ta, kterou můžeme věnovat dnes. Připomněl bych obecný rámec, do kterého zapadá tento návrh eh, komise, aby zde byla směrnice ohledně jednotného povolení a ohledně práv, které mají legální přistěhovalci ze třetích zemí. Tato směrnice zapadá do širšího rámce a to je soubor globální politiky o imigraci, po které voláme už roky. A to ve velmi jasném kontextu. Jednak proto, aby se zjednodušily administrativní kroky, aby se združili do jediného kroku, tedy ty postupy, které se týkají povolení k práci a povolení k pobytu, aby bylo možno pružněji pokrýt potřebu pracovní síly v Evropské unii a aby bylo možno zajistit stejná práva legálním zaměstnancům ze třetích zemí. Jsou zde různé cíle. Samozřejmě chceme, aby Tito přistěhovalci, protože jsou lidé, lidské bytosti, měli stejná práva jako my občané členského státu, ale také, a je velmi důležité zdůraznit to teď, protože od roku 2004, od prvního akčního plánu komise, kde se jasně rozděluje mezi legálními a nelegálními přistěhovalci a pracujícími, jsme dospěli k velmi jasnému koncensu. Musíme vést přísnou politiku proti nelegální imigraci a na druhé straně velmi velkorysou politiku, pokud jde o legální imigraci. Evropská unie by měla mít politiku, která bude pracovat na obou frontách, to znamená být nelítostní, bojovat proti nelegálnímu vstupu přistěhovalců na našem území, ale na druhé straně usilovat o to, aby ti, kteří přicházejí na naše území legálně, měli právní rámec, a všechna práva, která jim zaručí integraci do naší společnosti. Je třeba, aby tyto dvě politiky byly propojeny. Když se hovoří o tom efektu, který je označován jako nelegální imigrace, spousta lidí se dostává do Evropské unie za podmínek, kdy se nedodržují práva, když existuje trh práce bez jakýchkoliv pravidel, když existuje právní nejistota, tak, tak právě to přitahuje ilegální imigraci a právě to posiluje různé sítě převaděčů a tak podobně. Je třeba, abychom podporovali ty, kteří jsou zde legálně, protože to právě znamená, že budeme bojovat proti nelegální imigraci. Už si lidé nebudou moci myslet, že mohou přijet eh, do Evropy a najít si tady práci, i když to bude práce bez jakýchkoliv práv. Protože v Evropě bude zaručeno, že tato práva zde zaručena budou pro ty, kteří přichází na naše území legálně. Jedná se o kulturu, na které je založena Evropská unie. Jedná se o to, abychom zároveň reagovali jednak na práva lidí a jednak na potřebu našeho kontinentu. Musíme mít jasné normy, které budou upravovat pobyt a práci příslušníků třetích zemí na našem území. Tato směrnice byla oznámena komisí už v roce 2007 jako rámcová směrnice. Rámcová směrnice, která bude upravovat jednotné povolení a také celý soubor práv různých kategorií pracujících, všech kategorií pracujících, i když potom pro každou kategorii pracujících eh, se oznamovaly zvláštní směrnice, specifické směrnice. Dnes, když dostáváme tento návrh směrnice ze strany komise, tak, drazí kolegové, vidíme, že to nebude jednoduchá debata mezi námi a nebude to ani jednoduchá debata s komisí a s radou. Za prvé, nebude to snadná debata pro, proto, že jak se říká v odůvodnění, pokud je toto rámcová směrnice, která horizontálně opravuje práva všech pracujících eh, ze třetích zemí, kteří mají povolení k dlouhodobému pobytu, tak eh, tato směrnice měla být vydána dříve než všechny ostatní, které se mezi tím objevily. Pokud eh, máme vyžadovat eh, jednoznačnost a koherentnost, tak tato směrnice by měla být eh, vydána dříve než směrnice o sankcích pro zaměstnavatele, kteří nedodržují pravidla nebo směrnice o kvalifikovaných pracujících. Teď musíme vyvinout ještě další úsilí, aby tato směrnice začala fungovat jako skutečně horizontální směrnice, i když existují směrnice zvláštní směrnice, zvláštní normy, které se objevily trochu nelogicky ještě dříve, než vznikla tato směrnice rámcová. Takže v tomto smyslu musíme pracovat, ale musíme vzít v úvahu ty texty, které už zahájily svou legislativní pouť. Tato směrnice také musí být koherentní a nesmí být v rozporu s jinými směrnicemi, které už existují v Aki Communautaire, jako například eh, úprava, která se týká dlouhodobých pracujících na našem území, těch eh, cizinců, kteří jsou na úrovni nebo na území Evropské unie za účelem dlouhodobého studijního pobytu, výměného pobytu nebo za účelem studijního pobytu nebo výzkumného pobytu. To, to jsou dvě směrnice z roku 2004 a 2005. Pokud chceme, aby tato rámcová směrnice skutečně byla horizontální a rámcovou směrnicí, tak musíme usilovat o to, aby to bylo skutečně koherentní, protože zatím to, co nám předkládá komise na stůl, vypadá tak, že se to směšuje, že se směšují obecné odpovědi s odpověďmi konkrétními. V následujících týdnech musíme pracovat na tom, když tento, tato směrnice vlastně přichází do našeho parlamentu a bude diskutována v rámci posílené spolupráci mezi námi a výborem Libe. Nevím, kdo si vymyslel pravidla pro tento parlament, ale jedná se o pravidla, kde vlastně hrozí, že přijdete o svůj duševní klid. Máme hovořit o čtyřech úvodních ustanoveních a pouze o třech eh, článcích, ale u některých článků se jedná pouze o části těchto článků, takže jakým způsobem máme odvést tuto práci, aby byla koherentní? My a naši kolegové z výboru Libe, když eh, máme uvažovat pouze o určitém odstavci nějakého článku? Jak máme vzít v úvahu koherentnost celého textu, když tato směrnice má dvě jasně vymezené části? Jedna, která se týká postupu a druhá, která se týká práv. A kompetence těchto dvou výborů se překrývají u obou těchto částí nemáme to jasně rozděleno, tyto kompetence. Naše výbory mají kompetence, které se překrývají a proto, jak je logické, já bych navrhnul, abychom vydali pozměňovací návrhy k té části článku, která se nás týká, těm úvodním ostanovením, která se nás týkají. Ale jako zpravodaj se samozřejmě nebudu moci vyhnout tomu, abych nevedal alespoň stanovisko k tomu, čím se zabývá výbor Libe v rámci koherentnosti, konzistentnosti. Protože si myslím, že by bylo chybou rozdělovat tento text mezi dvě, dva výbory a vůbec se nevyjádřit k textu jako celku. Podstata otázky, a musíme vést politickou debatu, hlubokou politickou debatu, jde o to, vážení kolegové, zda v tomto parlamentu odvedeme práci, která bude neúplná v porovnání s tímto textem komise. Komise v odůvodnění říká, že se jedná o směrnici, která vytvoří určitý právní deštník, který zaručí práva, svobody, rovné zacházení a spravedlivé zacházení, jak pro pracovníky středních zemí, tak i naše pracující. Ale to se uvádí pouze v odůvodnění, protože potom v článku komise v podstatě krok za krokem odbourává, dementuje tyto, tato tvrzení. Například v článku 3, kdy se hovoří o působnosti směrnice, tak tam se výjímají, spole působnosti této směrnice určité skupiny. Měli bychom o tom diskutovat ale je úplně jasné, že když výjmeme sezónní pracovníky z působnosti této směrnice, tak to rozbíjí logiku této směrnice. Komise zde říká, že sezónní pracovníci nebudou mít stejná práva. A to je právě jedna ze skupin, která nejvíce potřebuje ochranu. A právě když tuto ochranu zaručíme, tak tím potlačíme ilegální imigraci. Protože i tito pracující budou podléhat pravidlům v oblasti sociálního zabezpečení a tak podobně. Jakým způsobem je možno takto flagrantně uvést rozpor mezi tím, co se uvádí v odůvodnění a mezi tím, co je potom obsaženo v článku. Mohli bychom to vyřešit tím, že řekneme, že s těmito, nebo pro tuto skupinu se počítá se zvláštní směrnici. Ano, to je pravda, ale tato směrnice zatím ještě neexistuje a zatím ještě parlament žádný takovýto návrh nedostal. Takže než bude takovýto návrh na stole, tak by tito pracovníci měli být pokryti touto horizontální legislativou. A to tež platí pro pracující, kteří jsou vysláni svou firmou na území Evropské unie. Jak je možné, že nebudou zahrnuti do působnosti této směrnice? A znovu je tady text článku v jasném rozporu mezi tím, co je uvedeno v odůvodnění této směrnice. Chtěl bych vyzvat kolegy, paní předsedkyně, aby se seznámili dopodrobna s touto směrnicí v článku 12, který spadá do naší plné kompetence. V prvním odstavci článku 12 se uvádí celý soubor podmínek, které se týkají sociálních práv, pracovních práv, sociálního zabezpečení, vzdělávání a tak dále. A je zde druhá část, kde se členským státům dává možnost udělat výjimku u některých z těchto práv. Ale je velmi diskutabilní, zbavit někoho takovýchto práv. Někoho, kdo skutečně pracuje legálně na území Evropské unie. Jeden z efektů tohoto vynímání způsobnosti směrnice různých kategorií pracujících vede k tomu, že dokonce i ti, kteří jsou v článku 3 zahrnuti do působnosti této směrnice, mohou být těchto práv zbaveni podle vůle členských států. Pokud tedy jde o instrumentální aspekty, musím říct, že tato směrnice je krok vpřed. Ale pokud jde o vytvoření harmonického souboru práv, tak musím říct, že je to prázdná směrnice, kterou bychom měli naplnit obsahem. Na závěr vám, kolegové, řeknu, že máme před sebou opravdu hodně práce. Nejsou to jednoduché otázky, jsou to velmi relevantní otázky, nejen pro vytvoření právního rámce pro legální imigraci v Evropě, ale také proto, abychom konečně uvedli ve skutečnost to, co už léta slibujeme našim občanům a občanům třetích zemí, že budeme velmi nároční a velmi přísní v boji proti nelegální imigraci, ale že zaručíme, aby pracující ze třetích zemí, kteří na našem území pracují legálně, že se s nimi bude zacházet eh, stejným způsobem a že jim budou zaručena stejná práva jako my, příslušníci členských států Evropské unie. Děkuji. Mnohokrát děkujeme. Vím, jak je to těžké, když se snažíte stanovit, čí je něco zodpovědnost. Já vím, že u směrnice proti diskriminaci to bylo podobné. Výbor pro občanské svobody o tom dnes hovoří a z tohoto důvodu zde nemáme v současné době nikoho z komise, aby nám k tomu něco řekl. Ale samozřejmě budeme mít eh, schůzky s výborem LIBE a podíváme se na to, zda je možné eh, začlenit některé naše pozměňovací návrhy eh, do jejich zprávy. To já jsem udělala tehdy s bojem proti diskriminaci. Pokud předložíte pozměňovací návrhy, k některým odstavcům, které nejsou v rámci naší kompetence, a potom nebude možné je zohlednit. A jediný, jediná možnost je potom to konzultovat s výborem LIBE. Takže časový harmonogram. 24. března předkládání pozměňovací návrhy přijatel, přijetí 28. čtvrté, čtvrtý, v Libe to bude ve stejný den a hlasování v plénu druhá plenárka v květnu. Takže ještě jednou, pokud budete předkládat pozměňovací návrhy eh, k odstavcům, které nespadají do naší kompetence, potom sekretariát nebude moci zohlednit tyto pozměňovací návrhy. Máme zde Richarda Juvita, takže se dostáváme k bodu 5 na našem pořadu jednání lidská práva, sociální a environmentální standardy v dohodách o eh, mezinárodním obchodu. Takže předávám slovo panu Hovitovi. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Já gratuluji, že jste dokázala dorazit z West Midlands, protože tam skutečně hodně se něžilo. Já jsem rád, že jsem dokázala také dorazit a děkuji za flexibilitu, že jste posunuli můj bod. Já jsem byl pověřen tím, abych vypracoval návrh stanoviska týkající se lidských práv, sociálních a environmentálních standardů v dohodách o mezinárodním obchodu. Samozřejmě to je velice široká oblast. My předkládáme jenom stanovisko, výbor pro obchod vypracuje zprávu. Mnoho let probíhala velká veřejná diskuze o tom, do jaké míry eh, začlenovat eh, sociální a environmentální standardy do vyjednávání VH, VTO. Já si myslím, že je eh, těžké z této dlouhodobé diskuze vytáhnout něco smysluplného, ale pokusil jsem se. Jak jsem se to sněžil, snažil prakticky řešit? V prvním odstavci stanovuji základní přístup, a tedy odmítáme ochranářská opatření, která by eh, zvýhodňovala nějakým způsobem některé země. Zároveň ale podporujeme svobodný obchod. To jsem dal do prvního odstavce, protože si myslím, že to podpoří všechny politické skupiny. Dále jsem se snažil být konkrétnější, nepřistupovat k věci nějak eh, obecně. Snažil jsem se zahrnout spíše praktické a pragmatické záležitosti, spíše detailní záležitosti, konkrétní kroky, které můžeme s ohledem na obchodní dohody jako Evropská unie udělat. Je samozřejmě důležité soustředit se především na sociální standardy a vztahy s Mezinárodní organizací práce ILO. Mám zde několik zásadních bodů v odstavci 1 se hovoří o interpretaci článku 24 Všeobecné dohody o clech a obchodu VTO. Došlo zde eh, k různé interpretaci. Eh, je třeba, aby eh, tento článek v oprávněných případech umožnil vyjmout určitá ohrožená odvětví. V odstavci 2 jsem eh, poukázal na eh, základní deklarace ILO o principech a právech. Eh, tyto deklarace existují od roku 1998 a je nutné, aby byly respektovány, ať už byly ratifikovány jednotlivými zeměmi či nikoli. V tomto odstavci poukazuje na to, že ratifikace a implementace těchto úmluv by měla být základem obchodní politiky EU a také obchodních dohod. Je třeba, aby ke všem zemím se přistupovalo stejným způsobem a na základě stejných standardů. Mnoho lidí ale poukazuje na to, že tomu tak není, není. Ve třetím odstavci poukazuji na to, že komise spoléhá příliš mnoho na některé mezinárodní subjekty. Já se nesnažím komisi nějak ostře kritizovat, ale myslím si, že nyní dochází ke komplikaci evropského obchodu a Evropská unie má mnoho bilaterálních eh, smluv. Nemůžeme spoléhat na mezinárodní organizace, že tyto dohody uzavřou za nás. Je třeba, aby Evropská unie byla více aktivní. Je třeba zajistit, že v Evropě budeme mít možnost, schopnost sami zhodnotit, zda třetí země dodržují normy trvale udržitelného rozvoje. V odstavci 4 potom poukazuji na nařízení GSP+. Jedná se o snažší přístup některých zemí na evropský trh. Jedná se o země, které eh, dodržují standardy stanovené ILO. Je eh, jasné, že je nutné, abychom zde měli jasná kritéria a abychom odpovídajícím způsobem mohli řešit případné stížnosti na nedodržování. Já si myslím, že je třeba provést revizi nařízení o GSP+. A tato revize se v každém případě plánuje. Minulý týden bylo učiněno rozhodnutí, že GSP Plus pro Sri Lanku bude pozastaven je třeba nejdříve zaručit, že Sri Lanka bude dodržovat pravidla. Myslím si, že to je velice pozitivní příklad eh, toho, že Evropa dokáže reagovat. Nikdo nechce, aby eh, zde jsme nějakým způsobem některé země postihovali, ale je třeba prosazovat dodržování norem. Jasně to ukazuje, že je možné pozastavit GSP plus eh, pro některé země a je to určité varování pro další země. Dále v odstavci 5 hovořím o hodnocení dopadu na udržitelnost. Tato hodnocení jsou dobrá, ale někdy nejsou dostatečně respektována. Je nutné, aby Evropa požadovala dodržování jasných pravidel. Zároveň je třeba řešit otázku delokalizace některých eh, odvětví. Eh, to je také důležitý princip evropské obchodní politiky. Je nutné eh, uvědomit si to, že pokud učiníme e, nějaká obchodní rozhodnutí, e, na jedné straně otevřené svůj trh, budeme muset e, řešit otázku delokalizace našich podniků, takže je třeba mít na paměti také efektivní využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Odstavec 7. Zde se soustředím na potřebu investorů a podniků a na to, aby dodržovali envir environmentální standardy a e, sociální práva. OSN, ILO a OECD se snaží vypracovat společné standardy pro podniky, pro nadnárodní podniky. A myslím si, že něco takového bychom měli podporovat v rámci evropské politiky v oblasti obchodu. Přeskočím odstavec 8, ale v odstavci 9 poukazuji na, dočasném, na dočasný pohyb pracovníků a na to, že Dočasný pohyb pracovníků může být umožněn pouze pod podmínkou souladu s národními pracovními normami a kolektivními eh, smlouvami, protože je jasné, že jinak může dojít k problémům mezi Evropou a některými zeměmi. Já si myslím, že bychom se takovýmto problémům měli vyhnout a je třeba respektovat eh, národní pracovní normy a kolektivní smlouvy ve třetích zemích. A v odstavci 10 odkazuji na Další oblast politiky VTO, jedná se zde o interpretaci. Někdy máme pocit, že VTO je něco svatého, že nemůžeme spochybňovat rozhodnutí VTO. Ale pravda je taková, že i v rámci současné současných nařízení VTO existují některé nejasné věci, například definice subvence, kterou používá Světová obchodní organizace, je nejasná. A došlo k tomu, že některé podniky mají eh, specifické, nebo některé země mají specifické exportní eh, zóny, které mají eh, jinou právní úpravu a kde se dodržují jiné standardy. A já si myslím, že to je něco, co je třeba řešit na úrovni BTO. Já samozřejmě se těším na to, co kolegové mi mohou k tomuto tématu říci a těším se na vaše pozměňovací návrhy předtím, než budeme hlasovat o mém návrhu stanoviska. Děkujeme. Jsou zde dva lidé, kteří se hlásí o slovo GŘ Trade, a to je pan z komise, pan Moras a poté uh, budeme mít zástupce z generálního ředitelství pro zaměstnanost. A děkuji, paní předsedající. Jmenuji se pan Moras, jsem z generálního ředitelství pro zaměstnanost. Chceme zaručit, aby Obchodní politika odpovídala hodnotám a principům EU. Obchodní dohody jsou zásadními nástroji, které musí přispívat a k většímu počtu pracovních míst a lepších pracovních míst v EU. Odstavec 6 eh, se týká tohoto tématu. Chceme zdůraznit eh, nutnost, aby Obchodní politika EU se soustředila na vytváření nových pracovních míst v EU a zároveň, aby se soustředila na eh, management změny v Evropské unii. Evropská komise zohledňuje základní standardy eh, ve vyjednáváních o dohodách o obchodu. V tomto kontextu Komise se snaží řešit také otázky zaměstnanosti a práce v obchodních dohodách. Snažíme se vyjednávat s našimi obchodními partnery. Evropská unie podporuje eh, agendu eh, dobré práce a také odpovídající úmluvy OSN. O něco takového jsme se snažili od roku 2006 až do dnes. Evropský parlament přijal v květnu 2007 k tomuto tématu usnesení. Agenda decentní dobré práce, podporuje ehm, rovnost eh, pohlaví, podporuje dobré pracovní podmínky a tak dále. Stanovuje také základní normy pro pracovní podmínky, které odpovídají také tomu, co navrhuje ILO. Tato agenda ale se soustředí ještě na další věci. Zaručuje nejenom základní práva, ale snaží se také skombinovat eh, hospodářskou konkurenceschopnost eh, se z pracovní spravedlnosti. To jde také ruku v ruce s trvale udržitelným rozvojem a se snahou o to, aby z obchodních dohod profitovala jak EU, tak její obchodní partneři. V dohodách jsou kapitoly týkající se tří bodů. Za prvé efektivní implementace základních a pracovních podmínek, tak jak je to stanoveno v deklaraci ILO. Zároveň zdůrazňujeme cíle a dobré kvality práce nebo dobrých pracovních podmínek a za třetí se snažíme o spolupráci mezi partnery. Soustředíme se na mechanismy spolupráci s vládami a také se soustředíme na nutnost implementace závazků v praxi. Komise se rovněž snaží u svých partnerů prosazovat základní cíle trvale udržitelného rozvoje. To může vycházet samozřejmě pouze ze sociálních reform. Mechanismy dohledu zahrnuté eh, v FTA, v dohodách o volném obchodu, jsou nesmírně podstatné. Je třeba, aby to ty, tyto dohody eh, zdůrazňovaly důležitou roli sociálních partnerů a zároveň podporovaly dialog se sociálními partnery. Evropská komise je připravena odpovědět na jakékoliv dotazy také písemně, pokud jde o toto stanovisko, které připravujete. General of Trade. Uh, because of the, um, uh... Luis Portera, DG Trade. Protože máme málo času, tak jsme ochotni předložit eh, písemné připomínky, ale v každém případě bychom chtěli eh, využít eh, tyto věci jako příklad toho, co je třeba proskoumat do větších detailů. Je to velmi složitá záležitost a technické a a právní připomínky, jako ty, které jsou obsaženy v návrhu stanoviska, musí být opravdu podrobně prostudovány. Jedna věc, kterou chceme zdůraznit, je otázka toho, že je třeba rozlišit mezi dobrovolnými pravidly, průvodními, nebo tedy dokumenty a závaznými pravidly. Instituce EU, které jsou zodpovědny za obchodní politiku, to znamená i Evropský parlament, e, musí být schopni provést vlastní hodnocení této záležitosti. Například e, z hlediska komise by bylo nevhodné, využít takové věci jako instrukce OECD jako nějakou deklaraci principů a udělat z nich eh, závazná pravidla jak navrhuje odstavec číslo 7. Tyto nástroje nejsou vytvořeny a navrženy jako pravě, právně vymahatelné nástroje. Navíc eh, obchodní dohodny upravují jednání státu, ne obchodních partnerů. Navíc státy musí podporovat nejlepší obchodní praxi, především s ohledem na sociální zodpovědnost podniků. A je třeba také pozbuzovat jednotlivé aktéry k tomu, aby dodržovali dobrovolné kodexy chování. V této souvislosti bychom také neměli ztrácet ze zřetele to, že to, o čem se hovoří v odstavci číslo 5, to jsou eh, studie, které provedly nezávislé orgány, aby informovali politiky. Ale je jasné, že komise, rada a Evropský parlament musí nakonec provést své vlastní hodnocení udržitelných aspektů. A potom eh, zjistíme, že třeba v případě obchodních dohod eh, ty politické hodnocení nejsou plně v souladu s tím, co dodali jako hodnocení různí konzultanti. Dále se zde hovoří o tom, že bychom se měli spoléhat eh, na relevantní benchmarky. A v praxi to znamená, že vycházíme z umluvy ILO a také ze zjištění monitorovacího systému ILO. Ale kromě toho potřebujeme i další doplňující prvky. Jasné, alespoň pro komisi, že vzhledem k této velmi složité situaci Evropské instituce musí mít poslední slovo v hodnocení jednotlivých případů. To znamená, že zde nemůže být plná automatičnost v aplikaci těchto mechanismů. Aniž bych ale zacházel do detailu, chtěli bychom pouze zdůraznit, že tento návrh stanoviska obsahuje celou řadu právních a technických prvků, které vyžadují eh, důkladnou diskuzi. Jsou zde odkazy na článek 24 eh, obecného nařízení. Definuje se zde také dotace v rámci VTO. Vychází to také z definice dotace, která je obsažena ve smlouvě o EU a je zde celá řada dalších věcí, které se týkají specifických situací různých členských států v souvislosti s jejich obchodními dohodami. Takže to vyžaduje samozřejmě důkladnou diskuzi, důkladné proskoumání a pokud by komise, nebo tady výbor chtěl dostat více odpovědí k těmto či jiným specifickým bodům. Samozřejmě jsme ochotni tato stanoviska poskytnout, ale jinak znovu opakuji, že vám pošleme a písemný materiál, abyste jej zvážili. Děkuji. Děkuji. Chci jen říci, že v pět hodin eh, by se tedy mělo hlasovat. Eh, byla zde předložena jedna námitka, ale nevidím žádný důvod, proč bychom měli hlasování odkládat. Většina koordinátorů chce pokračovat, takže proto tedy budeme hlasovat po této debatě. Pan Hart, eh, chcete se vyjádřit k tomu, co říkala komise? Ještě někdo se hlásí o slovo? Jedna osoba? I can't quite see. I... Nevím přesně, kdo to je. Můžete se prosím představit, protože nikdo z nás vás nevidí. Uh, Joe Higgins z Evropské sjednocené levice. Já bych měl několik připomínek k tomu, co navrhl pan Hovit. Já si myslím, že by mělo být naprostým základem to, že lidská práva a sociální a environmentální normy by měly být obsaženy v dohodách o obchodu mezi Evropskou unii a jakoukoliv jinou zemí. Bohužel důkazy, které máme od organizací občanské společnosti, od producentů na místech, a stejně tak jako od e, odborů, ukazují, že a bohužel lidská práva nejsou dodržována a sociální a environmentální standardy jsou často porušovány v mnoha případech, v mnoha třetích zemích. Pokud jde o odstavec 3, stanoviska pana Houveta, se poukazuje na organizace, ekologické organizace, a, a sociální nevládní organizace a že by tyto organizace měly mít plné právo upozorňovat na případy porušení právních předpisů. To naprosto podporuji. Bohužel ale jejich svědectví komise v mnoha případech nebrala vážně a nereagovala na tato svědectví tyto organizace neustále poukazují na nedržování předpisů. Upozorní na to Evropský parlament. Jedná se o porušování pracovních předpisů v mnoha chudých zemích, kde fungují nadnárodní organizace. Takovéto aktivity jsou evidentní například v Latinské Americe. Tam je mnoho evropských nadnárodních eh, společností a v některých případech se hovoří dokonce o porušování lidských práv. Některé eh, společnosti zde také narušují životní prostředí. Pokud jde o odstavec 5, pan Hovit zde odsazu, odkazuje na situaci v Kolumbii a na to, že zde byla připravena dohoda. Já bych to chtěl ještě trochu zesílit. Eh, řekl bych zde, že eh, by neměla existovat dohoda o obchodu s Kolumbií, pokud situace bude, bude taková, jaká nyní je, pokud zde bude docházet k vraždám odborářů a pokud se bude kolumbijský stát chovat tak, jak se chová, pokud bude docházet eh, k vraždám pracovníků, kteří bojují za svá pracovní práva. K bodu 6. Pan Hovit zde správně odkazuje na skutečnost, že obchodní dohody jsou vyjednávány v kontextu hospodářské krize. Eh, poukazuje na to, že zde dochází ke snižování míry zaměstnanosti ve všech odvětvích v EU. Bohužel, paní předsedající, globalizovaný kapitalismus má za důsledek přesně to a dochází zde k rozšiřování levné pracovní síly. Pracovníci různých národností jsou poštváváni proti sobě v mnoha podnicích. V Irsku máme, jsme měli před rokem a půl příklad Delu, kteří, eh, což je firma, která propustila eh, více než tisíc pracovníků a Evropská komise dala eh, této společnosti více než 15 milionů eur, aby vytvořila svoje továrnu v Polsku. Já si myslím, že takovéto jednání ze strany komise není správné. Poslední bod, paní předsedající. Pan Howitt trvá na tom, že jakákoliv dohoda, obchodní dohoda, by měla, týkající se dočasného pohybu pracovníků, by měla odpovídat národním pracovním normám a kolektivním smlouvám. Já to naprosto podporuji, ale musím se zeptat na následující otázku. Jak by něco takového mohlo být implementováno ve chvíli, kdy Evropský soudní dvůr v posledních třech až čtyřech letech v různých eh, rozhodnutích eh, eh, rozhodnutí o případu ze Saska a v dalších rozhodnutích Evropský soudní dvůr povolil společnostem, aby zneužívali své pracovníky ze třetích zemí a aby pracovali za mnohem nižší mzdy, než je minimální mzda v daném státě. A bylo tomu tak například v Lucembursku. Já si myslím, že pan Hovid by měl poukázat na skutečnost, že Evropská komise a Evropský soudní dvůr při interpretaci smluv Evropské unie jednají takovým způsobem, že bod 9 pana Hovita vůbec nemůže být implementován a to je nepřijatelné. Děkuji. Další řečník, prosím. Pan Faubr. Děkuji. Já budu reagovat na to, co bylo řečeno o Kolumbii. Minulý týden jsem jako člen delegace socialistů se zúčastnil fact-finding mission v Kolumbii. To, co tady říkal ten řečník přede mnou, není pravda. Bohužel všechny informace, které máme o Kolumbii a všechna stanoviska, která máme k tomu, co se děje v Kolumbii, jsou opisováním stanoviska konferace KUT se kterou jsme taky jednali. V Kolumbii jsme byli čtyři dny, setkali jsme se s představiteli vlády, s viceprezidentem, s prezidentem, s nejvyšším prokurátorem, s představiteli nevládních organizací, s představiteli odboru. Já sám jsem odborář a nikdy bych nespochyňoval to, co odbory říkají, kdyby to nebyla pravda. Obraz Kolumbie, který se nám tady předkládá, který se neustále omílá dokola, není pravdivý. V Kolumbii postoupili v uplatování demokratických kroků hodně kupředu. Je přijat zákon, který staví zabíjení odborářů na úroveň genocidy. Nepřesvědčili jsme se o tom, že by zabíjení odborářů bylo v Kolumbii národním sportem, jak se někteří snaží argumentovat. Počet zabitých odborářů vůbec nesouvisí s výkonem jejich funkcí. Kolumbijská vláda chrání 1500 odborářů. Trvale. Proto bych byl rád, kdybychom, než zaujme jakékoliv stanovisko, si ověřili, co je pravda. Soudní orgány jsou naprosto samostatné a oddělené od moci výkonné. Kež by tomu tak bylo v řadě členských států. Takže já jsem jel do Kolumbie s velkými pochybnostmi, vrátil jsem se z Kolumbie s přesvědčením, že není důvod bránit tomu, aby s Kolumbií byla podepsána FTA. Představitel KUD, s kterým jsme taky jednali, a který mluvil jako představitel ideologického hnutí, nikoli v odborového hnutí, argumentoval proti tomu, aby ta dohoda byla uzavřena. Co by tím získala Kolumbie, co by tím získali pracující. Takže já bych znova chtěl opakovat. Pokud někdo vystupuje a hodnotí situaci v určité zemi, měl by vystupovat na základě vědomostí. Je velkým paradoxem, že Venezuelu nikdo nekritizuje a přitom Venezuela jasně směřuje k diktatuře Chaveze. To, že Chavez rozehnal odbory hned na počátku své vlády, není vůbec nikde ventilováno. Musím říct, že jsem se dneska spojil s Johnem Monksem, předsedou Evropské odborové konfederace, a chci jednat i s předsedou Latinskoamerické odborové centrály BASM. Není vůbec důvod k tomu opakovat do nekonečna odsudky Kolumbie, když to není pravda. Děkuju. Thank you. If there are no other speakers, I'll bring... Mnohokrát děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí o slovo, tak předám slovo Richardu Huitovi. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, kolegové. Já jsem zklamaný, že jsme zde neměli detailnější diskuzi. Určitě by bylo dobré pro naši práci, kdyby komise bývala měla konkrétnější připomínky. A možná neočekáváte, že parlament bude překládat stanoviska, která jsou tak konkrétní. To musíme mít na paměti. Já bych eh, byl rád, abyste nejenom mi poslali z komise eh, připomínky, ale abychom se také setkali ještě před předkládáním pozměňovacích návrhů, ještě před touto lhůtou. A pan Morasa za generálního ředitelství pro obchod. Já jsem překvapen, jak čtete eh, odstavec 7. Já si myslím, že je třeba jasně pochopit, o co se zde snažíme. Zdá se, že komise to nechápe. Vy jste řekl, že odstavec 7 volá pro eh, závazných normách, ale nám jde o pokyny. Já si myslím, že byste se měl podívat jasně na tento odstavec a podívat se na to, kde něco takového, co jste zmiňoval, stojí. A v odstavci 7 používám slovo promote, podporovat. A mě by tedy zajímalo, kde jste přišel na to, co jste řekl, protože podle mého názoru to v odstavci 7 není. Já se zde snažím vyjadřovat jasně. Já si myslím, že komise zde může jasně vyslovit své stanovisko. Já souhlasím s kolegou v tom, že v Evropské unii máme velký problém, pokud jde o respektování kolektivních smluv v jednotlivých členských státech. Ale tento problém není jenom uvnitř EU, tento problém máme také ve třetích zemích. Já si myslím, že bychom neměli opakovat chybu z některých předchozích obchodních dohod, chybu, kterou, eh, se kterou se někdy setkáváme také uvnitř členských států. Já nebudu reagovat na to, co řekl pan Falber. Já jsem byl také v Kolumbii. Nebudu hovořit ani o tom, co řekl eh, Joe Higgins eh, k tomuto tématu. Já si myslím, že eh, toto stanovisko, tato zpráva není správným místem pro to, abychom řešili otázku Kolumbie. V současné době ILO předložila stížnost eh, týkající se eh, více než dvou tisíc eh, vražd, které nebyly vyřešeny. ILO poukazuje na to, že celá řada zákonů v Kolumbii neodpovídá standardům ILO a že zde dochází k vraždám. A na to poukazuje také etuk. Já si myslím, že Richard správně řekl, že by to nemělo asi přímo ovlivňovat eh, obchodní dohodu, ale podle mého názoru je to velice důležitá otázka, kterou musíme řešit a která bude mít vliv také na jiné obchodní eh, dohody, pokud jde o sociální práva. Já bych chtěl říct Richardovi, ZD ve svém textu poukazuje jenom na některé problémy týkající se Kolumbie a hodnocení dopadů na udržitelnost. To si myslím je zcela nekontroverzní. Mnohokrát vám děkuji za vaše příspěvky. Děkuji, říká předsedající. Nyní se dostáváme k hlasování o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Na pořadu jednání máme tři případy z Litvy, ale pouze jeden případ se týká toho dopisu, který máme před sebou. Pracovní skupina se dohodla, že bude souhlasit s tímto dopisem s výjimkou odstavce 5. Takže pokud se zbytkem dopisu souhlasíte, můžeme hlasovat nejdříve o pozměňovacím návrhu k odstavci 5 a poté budeme hlasovat o celém dopise. Já si myslím, že na tom se shodli všichni koordinátoři, že takto to můžeme udělat. Zdá se, že to má smysl. Odstavec 5, jestli to dobře chápu, je jediný, u kterého existují nějaké výhrady. Pokud eh, jsou nějaké další odstavce, u kterých máte výhrady, prosím vás, dejte mi vědět. Eh, persze mindenki örül annak, hogyha hamarabb elmehetünk. Řečník nemá mikrofon. ah, Merci, eh, thank you. Tehát nem, nem vagyok könnyű helyzetben, mert persze mindenki... Tak teď Nejsem ve snadné situaci, protože my všichni bychom rádi odešli domů dříve, ale paní předsedkyně, toto je otázka principu. Pokud eh, máme oznámeno nějaké datum a nějakou hodinu, tak to prostě nemůžeme v průběhu měnit, protože jsou zde lidé, kteří mají v současné době nějaké jiné závazky a vrátí se na hlasování v době, eh, kdy bylo původně naplánováno. Tak prosím, alespoň zaznamenejte mou výhradu, protože podle mého názoru by se mělo zachovat to, co bylo původně naplánováno, ten původní pořad jednání. Jestliže to budeme neustále svévolně měnit, eh, tak to vlastně podkopává naši důvěru v demokracii. Já tedy nesouhlasím s tím, aby se změnila hodina hlasování a aby se nehlasovalo v době, kdy jsme se rozhodli nebo naplánovali, kdy budeme hlasovat. Například paní Gresle je mimo parlament a přijde sem ve chvíli, kdy bylo naplánováno hlasování, ale samozřejmě v této chvíli my už tady nebudeme, takže alespoň tuto poznámku zaznamenejte do zápisu chápu vaši výhradu. Většinou, když máme stanovený konkrétní čas, snažíme se tento čas dodržet, ale diskutovala jsem to s koordinátory, většina z nich si přeje, abychom hlasovali dříve. My zahrneme vaši výhradu do zápisu. Já jsem řekla před hodinou či před hodinou a půl, že budeme hlasovat dříve, nikdo ale v tu chvíli nevznesl námitku. Takže každý měl možnost sehnat svoje poslance. Pokud lidé jsou členy výboru, poté by si měli najít čas, aby ve výboru mohli být. Nyní jsme to nepředsunuli o tak dlouho, takže si myslím, že bychom měli se souhlasem ostatních koordinátorů pokračovat v hlasování. Ještě nějaké připomínky? Paní předsedkyně, pokud jde o zápis, já jsem koordinátor a mě se nikdo na nic takového neptal. Já jsem koordinátor a nikdo se mě na nic takového neptal. Děkuji. Já jsem se doslechla od sekretariátu, že tomu tak není, že koordinátoři byli požádáni a pokud nebyli přítomni, potom měli příležitost se to dozvědět od ostatních. Sekretariát mi říká, že to každý věděl. Vy mi nyní říkáte, že jste nevěděl, že budeme hlasovat dříve. Já jsem to řekla několikrát z tohoto místa předsedkyně a většina lidí, všichni lidi věděli, že se bude hlasovat dříve. A tak administrativa měla čas sehnat poslance. Pokud jste členem výboru, potom byste měli zaručit, že se můžete účastnit schůzí výboru. Pan Cabanoch se hlásí. Já. Eh, děkuji za slovo. Eh, vážená paní předsedající, vážená paní předsedající, Eh, nemám nic proti tomu, abychom hlasovali teď, jenom chci říci, že jsem také koordinátor a také mě nikdo nekontaktoval a na můj názor se mne nezeptal. To jenom na podporu kolegy Éryho. Jinak se domnívám, že eh, bychom principiálně časový rozvrh buď to neměli stanovovat, buď to neměli stanovovat a každý musí být přítomen po celou dobu jednání výboru, a když ho ale stanovíme, tak by bylo zřejmě vhodné ho dodržet. Děkuji. Yes, thank you. Uh, Děkuji. Sekretariát mi říká, že jste nebyl informován, protože jste nebyl přítomen. Počítám, že administrativa vás měla informovat. A pokud uh, jste měl problém s přesunutím hlasování, potom jste měl hodinu a půl na to, abyste nám dal vědět. Ve chvíli, kdy jste eh, nebyl přítomen, eh, potom jste měl hovořit s administrativou či s ostatními koordinátory, aby vám dali vědět. Ale my jsme rozhodně o přesunutí hlasování dali vědět včas. Pan Ory. Děkuji. Já musím uznat, eh, že jsem eh, přišel o několik minut později, ale byl tady náhradní koordinátor a nikdo se ho nezeptal, takže někde se vloudila chybička. Ale kromě toho říkám, že jako obecné pravidlo není dobré oznámit nějakou hodinu pro hlasování a potom tuto hodinu měnit. Beru na vědomí tu, úvahu, tu situaci tak, eh, jak je bylo řečeno, že zde nemusí všichni být, ale v tomto případě zde bude celá řada lidí, kteří přijít nemohou, takže znovu říkám, že zde mám výhradu. Jeden řečník za každou politickou skupinu, to je všechno. Pokud někdo další se hlásí o slovo, e, můžete e, nám dát znamení, ale e, pokud hovořil koordinátor za určitou politickou skupinu, potom už se to počítá, takže ještě se hlásí nějaký další koordinátor za nějakou politickou skupinu? Nikoli. Tamhle se někdo hlásí, ale obávám se, že váš koordinátor už hovořil. Hovořit mohou jenom koordinátoři, takže budeme hlasovat. Nejdříve k dopisu. Chce někdo něco říci k dopisu, který máme před sebou. Už jsme měli schůzi pracovní skupiny. Jediný odstavec, který je sporný, je odstavec 5. Já zamýšlím hlasovat o odstavci 5 jako o pozměňovacím návrhu a poté o celém dopisu. Pane Morán, paní Morán, hlasíte se? La euh, Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já samozřejmě patřím do té pracovní skupiny, která se schází pravidelně a musím říci, že odstavec 5 eh, se objevil až po zasedání eh, pracovní skupiny, tedy po pracovním zasedání. A já bych se chtěla zeptat, na základě kterého opatření je tento eh, odstavec zahrnován. My jsme si byli zajedno ohledně obsahu tohoto dopisu a proto by bych potřebovala vědět, proč se to změnilo. Vždyť jde o e, změnu, která má být provedena a sice jsou to procenta kofinancování, e, což je otázka, o které jsme na pracovním zasedání nehovořili. Ještě někdo další k tomu chce něco říci? Paní Harkin. Já budu velice stručná, souhlasím s předchozí řečnicí. Neměli jsme čas se na to pořádně podívat nebo o tom nějak rozhodnout na základě informací, které máme. Já eh, skutečně mám problém s tím, že se předkládá něco nového, dodává něco nového ve chvíli, kdy se o věci má hlasovat. To je problém. Mrs. Cornelison. Paní Cornelison. Yeah, me too. And in the, um, uh, uh, in the papers, the less... Já. tady mám eh, problém. My jsme eh, v podkladech eh, tento dopis nenalezli a bylo by možná vhodné, kdyby paní předsedkyně přečetla tento dopis. Napadá, Mr. Serkis, what's your view? Es la misma cosa para mí. Sorry, Yo no tengo... was below Sorry. uh, table. I... My mistake. Mr. Serkis, please. Sí. Tengo... Pan Serkas. La letra. Já mám stejný problém. Já nemám ten dopis a nevím, jak se orientovat, mě to líto. The difficulty, I'm told, is that we won't have the time because... Problém je, že nebudeme mít čas, protože bude hlasovat výbor pro rozpočet. Pokud k tomu chceme něco říci, potom musíme o tomto dopisu hlasovat dnes. Já mohu přečíst ten nový odstavec, pokud to pomůže. Pracovní skupina se setkala několikrát a jediný sporný odstavec je odstavec 5. Jestli to pomůže, mohu přečíst odstavec 5 a také navrhované znění tohoto odstavce. Poté, co ho přečtu, pokud k tomu budete opět chtít něco říci, můžeme o tom krátce hovořit. Ale pokud o tom nebudeme hlasovat nyní, už o tom nebudeme moci hlasovat nikdy. Takže já to přečtu a jestli o tom chcete stručně diskutovat, budeme tak moci učinit. Odstavec zní se změnami. Lituje, že Rada nebyla připravena přijmout návrh komise, aby došlo k, ke zvýšení spolupracování, eh, spolufinancování na 75 aby tak členské státy měly větší pod, pobídky v době krize a aby mohly plně využít potenciál EGF pro a eh, postižené pracovníky a aby tak došlo ke zvýšení dovedností pracovníků. Mám to přečíst ještě jednou, paní Morále? Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud budeme pokračovat v tom, co právě děláme, tak vlastně zcela převrátíme smysl činnosti pracovních skupin, ve kterých se angažujeme. A já se připojuji k tomu, co říkala paní Martin. V pracovní skupině je nás malý počet a velmi se angažujeme na, v této seriózní práci práci a je-li to předloženo zde v posledním okamžiku bez eh, příslušného úvodu, eh, pak eh, jsme vlastně před hotovými skutečnostmi a je tím narušena činnost, kterou pravidelně provádíme v pracovních skupinách. Já zde vidím skutečný nedostatek respektu pro práci, kterou provádíme v souvislosti s tímto Evropským fondem. Sorry. Igen, most működik. Jó. Ehhez szeretnék kapcsolódni, amit el... Děkuji, paní předsedkyně. Chci se vyjádřit k tomu, co říkala Elizabeth. Nejedná se pouze o to, že takhle najednou z ničeho nic se zde objeví dodatek, k tomu dopisu, který tam předtím nebyl, což už samo o sobě je dost velký problém. Ale navíc máme dohodu mezi parlamentem a radou. A tady tento odstavec číslo 5 eh, požaduje něco, co není v souladu s touto dohodou. Všichni to dostali ve středu, ale nikdo nepřenesl žádné námitky, to mi právě řekl sekretariát. Já navrhuji, pokud máte problém s novým odstavcem, a Chápu to tak, že je to e, proto, že komise poslala odpověď a tak jsme to zohlednili. Pokud s tím nejste spokojeni a musíme odhlasovat dopis, potom můžeme hlasovat o pozměvacím návrhu k odstavci 5. A pokud nebude odhlasován, potom zůstane původní e, návrh a poté můžeme hlasovat o celém e, dopisu. A Sekretariát říká, že jste to dostali včas. Je pravda, že pracovní skupina odvedla hodně práce a tato část byla dodána až po schůzi pracovní skupiny. Ale problém, který nyní máme, je, že musíme odhlasovat aspoň nějaký dopis. Můžeme klidně hlasovat o celém původním dopise a poté, pokud budete chtít hlasovat o změně odstavce 5, potom to můžeme udělat, ale musíme něco odhlasovat. Takže potřebujeme rychlé rozhodnutí koordinátorů. Vy byste o tom měli rozhodnout. Myslíte si, že můj návrh, že budeme hlasovat o novém odstavci 5 a poté, že budeme hlasovat o celém dopisu, je to správný postup, takže nejdříve pan Cerkas, pan eh, Ory, paní Harkin a dále. Sí, yo lo apoyo totalmente. Ano, já vás plně podporuji, ale chci, paní předsedkyně, aby bylo jasné, že pokud byl nový text, tak zda byl skutečně včas rozeslán a zde měli frakce dostatek času na to, aby se k tomu vyjádřilo. To musí být vyjasněno, pokud jde o otázku postupu. Pokud jde o obsah, tak já souhlasím s textem a budu hlasovat pro. Sekretariát mě informoval, že dopis byl vám rozeslán ve středu. Není to v podkladech, ale členové pracovní skupiny to dostali ve středu Dále pan Ory. No, Děkuji. Já si myslím, že tato debata se nám trochu vymyká z rukou. Všichni víme, že minulý týden byl Tyrkisový týden, to znamená týden vyhrazený pro mimoparlamentní činnost. A my například máme volby, setkáváme se s voliči, provádíme externí činnost a najednou v tomto týdnu dostaneme návrh eh, a máme tak krátkou to abychom se vyjádřili. To v praxi znamená, že nemáme podmínky k tomu, abychom mohli hlasovat se znalostí věci. Děkuji. Mrs. Morajten. Paní Morajten. Um, ano, paní předsedkyně. 172 Paní předsedkyně, já jsem již delší dobu mimo hlavní činnost výboru, ale tento chaos je skutečně neuvěřitelný. Jsem zde kvůli jinému bodu, tedy poslednímu bodu, ale pokud v dosie nemáme žádný podklad, tak není možné o tom hlasovat a proto prosím o e, aplikaci článku 172, e, e, abychom tedy tuto otázku odsunuli. We have to vote on... Musím říci, musíme o tom hlasovat dnes. Pokud o tom nebudeme hlasovat dnes, a poté náš výbor nebude mít žádné stanovisko ve formě dopisu. Já navrhuji, aby koordinátoři rozhodli, zda budeme hlasovat o odstavci 5 jako o pozměňovacím návrhu a poté budeme hlasovat eh, o celém dopise. Pan Serkas už řekl, že je to dobrý způsob postupu. Pan Uri ještě jasně neřekl, jestli si myslí, že je to dobrý nápad, abychom hlasovali o odstavci a poté o. Um, o dopise pan eh, Morá si myslí, že je to dobrý nápad, paní Harkin. Já souhlasím s vaším návrhem, paní předsedající. Pan Cabernoch? Já se domnívám, že bychom měli hlasovat pouze o dopisu, tak jak vzešel z pracovní skupiny. Mr. Ori. Mr. Ori? Pan Ori? Senki nem akarja késleltetni Děkuji. Já si myslím, že nikdo, nikdo nechce zdržovat naše stanovisko a nechce způsobit to, abychom nehlasovali. Ale měli bychom hlasovat o tom dopise bez odstavce 5, protože jsme neměli čas eh, jej prostudovat, takže bychom měli hlasovat o dopisu bez odstavce 5. Zdá se, že mnoho lidí má problém s odstavcem 5 takže budeme se snažit odhlasovat aspoň něco. Pokud budou souhlasit koordinátoři, jako pan Serkas, takže budeme hlasovat jenom o dopise, nebudeme hlasovat o eh, doplněném odstavci 5. Dostala jsem informaci, že jste eh, tuto verzi s odstavcem dostali. To mi říká sekretariát, ale pokud se tak rozhodnete, budeme hlasovat jenom o dopise, jak se na něm usnesla pracovní skupina. Ve chvíli, kdy mi sekretariat říká, že to poslal, potom tomu věřím, že to poslal. Jestli to máte na stole nebo nikoli, to je něco jiného, ale bylo to rozesláno ve středu. Prosím vás, musíme si dát příště pozor na to, abychom, aby nedostalo, nedošlo k takovéto situaci, že budeme říkat, že něco nemáme, když to bylo rozesláno. Takže budeme hlasovat o dopise. Kdo je pro? Anyone against? Je někdo proti? Abstentions? Zdrželi se? 39 uh, in favor. 39 proti, eh, pro, jeden proti, nikdo se nezdržel. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to je absolutorium budeme mít stručnou diskuzi týkající se všech bodů o absolutoriu. Předávám slovo paní Gesle. ta zde není. Pane Ory, chtěl byste k tomu něco říci? Myslím, že to není sporné. Eh, eh, paní předsedkyně, já jsem rozhodně nečekal, že se budu muset vyjadřovat před hlasováním. Ne, náhodou jsem na začátku říkal, že nesouhlasím eh, se změnou pořadu jednání, protože jsem říkal, že paní Gressle tady není, že nedorazí včas a není to její vina, protože ona počítala s tím, že zde bude na tu původně předpokládanou hodinu, ale co nám teď zbývá? Musíme hlasovat i za těchto podmínek bez přítomnosti paní Gressle. Paní Gressle jednala s kolegy až do poslední chvíle a samozřejmě to hlasování teď proběhne za podmínek, eh, které budou trochu složité, ale situace se o dvou hodin asi změnila, když jsem s ním mluvil posledně, takže opravdu nevím. Merci, madame la présidente. Oh. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl pouze zopakovat, poděkovat za naši skupinu, že bychom chtěli dosáhnout rovnováhy eh, mezi nezbytností kontroly eh, a eh, to tak, aby bylo možné se vyhnout podvodům, tak jak to také navrhuje paní Gresle, ale i jednotlivé postupy musí být správně provedeny se cílem. Nechtěli bychom kritizovat ten či onen stát či agenturu. Právě proto jsme předložili celou řadu pozměňovacích návrhů k tomuto stanovisku a doufáme, že jednotlivé subjekty budou správně reagovat na kritiku účetního dvora. Chtěl bych říci, že jsem se setkal s paní Gresle, probírali jsme pozměňovací návrhy a na tomto základě podporujeme kompromisní pozměňovací návrhy, ale ne všechny. Především tedy podporujeme to, co bylo řečeno v souvislosti s účetním dvorem. Co se týče pozměňovacího návrhu 3, k absolutoriu eh, komise eh, tento návrh eh, podporujeme. Děkuji. Ještě někdo další se hlásí o slovo? pokud jste požádal o stažení, pan Figueiredo to také podepsala, takže my musíme mít její povolení stáhnout její návrh, ale není zde. Pokud nikdo další nemá připomínky, budeme hlasovat. Nejdříve budeme hlasovat o implementaci souhrného rozpočtu ES oddíl 3 komise a výkonné agenturu. E, odstavec 3, pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se. Můžeme to ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Pokud nemáte hlasovací kartu, prosím vás, dejte nám vědět, započítáme vás. Ukončuji hlasování. 16 pro, 24 proti. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 15 pro, 26 proti. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Konečné hlasování o celém textu. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Ukončuji hlasování. Pokud nemáte hlasovací kartu, prosím vás, ukažte, jak hlasujete. Děkuji. 36 pro, jeden se zdržel, nikdo není proti. Gratulujeme paní Gresle. Druhé hlasování eh, týkající se absolutoria Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za finanční rok 2008. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuje hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 3. Ukončuji hlasování. Nikoli. 19, 19, takže zamítnuto. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 1, kdo je pro? Kdo je proti? Elektronicky to zkontrolujeme, zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. 26 pro, 15 proti. Nikdo se nezdržel. Takže 5, 6, 7 odpadají. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Devítka, desítka odpadají. Jedenáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 20, 21, zamítnuto. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro? Promiňte, o 12 nehlasujeme, to je jenom lingvistická záležitost. Hlasujeme o celém návrhu stanoviska, elektronicky zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. 28 pro, 13 proti. Gratulujeme. Nyní se dostáváme k dalšímu hlasování. Jedná se o absolutorium Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za finanční rok 2008. Technická poznámka paní van den Reuten. Paní předsedkyně, já si říkám, kde jsou ty pozměňovací návrhy? My jsme právě hlasovali o textu, k němuž nemám ve své složce žádné pozměňovací návrhy. Já jsem eh, dostala informaci, že pozměňovací návrhy byly eh, ve složce. Já je ale ve své složce nemám. Ale ve složce byly. Můžeme pokračovat nyní v hlasování. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Vraag even aan u, voorzitter právě hlasujeme. Paní Oymen Ruiten říká, nedostala jsem odpověď. Předsedající říká, bylo to ve složce. Paní Omen Ruiten říká, já jsem to nedostala, ale nejsem jediná. Zde máme různé jazyky a nikdo to ve složce nemá. Takže nyní to dostáváte. Je to proto, že jste přišla později. Rozdávalo se to ještě předtím, než jste přišla, protože jste přišla asi před půl hodinou. Hlasujeme o prvním pozměňovacím návrhu. Nyní pan Ojmen Ruiten má pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky. Vote is open. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 17 pro, 24 proti. To je zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromisní návrh 1. Elektronická kontrola, pokud jde o pozměňovací návrh 2, zahajuje hlasování. Ano, dostal jsem špatnou informaci. Dobře, že jste požádali o kontrolu. 22, 20. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Čtyřka odpadá, trojka odpadá, takže hlasujeme o návrhu stanoviska elektronicky zahajuji hlasování. The vote is closed. Ukončuji hlasování. 40 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Gratulujeme opět. Dále hlasujeme o absolutoriu Evropské nadace odborného vzdělávání za rok 2008. Kompromisní návrh 1, kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Kompromisní návrh 1. Zahajuji hlasování. 25, 17. Přijato. 1, 2, 3 odpadají. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Šestka odpadá a pětka odpadá. Hlasujeme o návrhu stanoviska elektronicky zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. 27 pro, 13 proti, 1 se zdržel. Přijato. Gratulujeme. A poslední hlasování se týká absolutoria Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za finanční rok 2008. Oddělené hlasování split vote, pokud jde o první pozměňovací návrh. Jedná se o část až po Sound Financial Management in the Future, takže kdo je pro první část, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kdo je pro druhou část? Kdo je proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 22 pro, 20 proti. To je přijato. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Hlasujeme o návrhu stanoviska. Elektronicky zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 39 pro, 1 proti jeden se zdržel. Gratulujeme paní Gresle za veškerou práci, kterou odvedla a gratuluji vám všem. Uh, the date of the next meeting is 4th of... Další